geht nicht. Sie können hier erkennen, dass offenbar die Amtsausstattung der Vorsitzenden geändert worden ist. Hier gibt's Tady se podíváme, že máme nové vybavení, už nemáme kladívko, ale máme zvoneček. Doufejme, že to bude mít odpovídající vliv. Pokud ano, tak je to v pořádku. Máme 10 minut spoždění, takže bychom měli začít. Není to akademická čtvrthodinka, ale myslím, že už je zde dostatek účastníků. Ptám se, jestli k pořadu jednání máte nějaké připomínky. Žádné nevidím. Já mám dvě připomínky. Za prvé technické připomínky bod 11 eh, eh, se bude projednávat před bodem 5 a bod 15 se bude projednávat před bodem 6. Jinak nemám žádné připomínky z mé strany. A počítám, že tedy schvalujete pořad jednání, tak jak jsem teď navrhl změny. Nyní sdělení předsedy. Mám dvě sdělení. První sdělení se týká plánovaného zasedání 9. prosince 2010. Toto zasedání se ruší. Bylo to jenom dopoledne. A kolidovalo to s konferencí předsedů a to, co bylo na pořadu jednání, můžeme projednat i dnes a z tohoto důvodu nepotřebujeme tu schůzi 9.12. Další schůze se podle současného plánu bude konat eh, ve Štrasburku, bude to zvláštní schůze 16.12 od 9 do 10.30, bude to ve čtvrtek ráno. Bude to nutné pravděpodobně proto, že budeme muset hlasovat o smluvním spotřebitelském právu, tak aby to mohlo vstoupit v platnost v lednu. Po dohodě se spravodajkou jsme se tedy shodli na tom, že budeme mít tuto schůzi. Dále zápisy Eh, máme zápis 22. listopadu 2010. Máte připomínky k zápisu? Nikoli, takže to považujeme také za schválené. A kolega Speroni. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se nechci vyjádřit k zápisu, ale k sdělení. Vy jste měl na mysli jedno z těch mimořádných zasedání ve Štrasburku. Tato zasedání jsou opravdu velice únavná, protože nejsou v našem běžném programu. To poslední se konalo v 9 večer a já bych tedy rád věděl, proč i nadále rušíme schůze jako ty, které byly naplánovány na 9. prosince, tedy rušíme ty předem naplánované schůze, o kterých jsme předem věděli, a pak máme ty mimořádné, které jsou opravdu únavné pozdě v noci. Já s vámi naprosto souhlasím, ale jsou zde věcné důvody. 9.12. Nemůžeme mít eh, schůzi, protože zpravodajka musí ještě dále vyjednávat o smluvním právu eh, spotřebitelů. A dalším důvodem je, že celá řada poslanců ve čtvrtek 9. mají jiné závazky a eh, my máme problém také kvůli konferenci předsedů. A to je důvod, proč datum 9.12. je nevhodné. Jde nám o to, že musíme 27, před 27. lednem rozhodnout o směrnici o právech spotřebitelů. A proto je, jsme se podívali na to, kdy se můžeme sejít. Spravodajka ve čtvrt, v pondělí ve Štrasburku nikdy nemůže, protože se účastní Byra. A tak jsme se rozhodli, že výjimečně budeme mít schůzi ve čtvrtek ráno nebo dopoledne. A jsou zde dvě možnosti, buď v lednu eh, ve čtvrtek ráno, anebo v prosinci ve čtvrtek ráno. A nyní jsme se rozhodli, že se sejdeme tedy ve čtvrtek eh, ve Štrasburku. Nebylo možné to udělat jinak, eh, jinak bychom totiž neměli čas zaujmout stanovisko předtím, než rozhodne výbor IMCO, protože výbor IMCO je odpovědným výborem v oblasti spotřebitelského práva. Prosím. Pane předsedo, ale ve čtvrtek ráno ve Štrasburku tam měla být i konference předsedů. A já právě zasedám i na té konferenci, takže nemohu být zároveň na dvou různých místech. Nicméně tedy kon- máme uh, předsednictví, dále zasedání konference předsedů a pak ještě to zasedání ve čtvrtek ráno ve Štrasburku. Prosím, zvažte to. Uh, je to jednodušší, když začneme ve, čtva, ve Štrasburku brzy ráno. Můžeme začít ne v 9, ale v 8.30, aby jsme do 10 byli hotoví a mohli jít na schůzi konference předsedu. Jediný, co se bude, eh, o co půjde, bude hlasování o zprávě Volis. To je jediný důvod, proč se sejdeme, protože eh, IMKO chce hlasovat o 27.1. a pokud předtím nebudeme mít žádnou eh, řádnou schůzi, bude to problém. Je zde více než 400 pozměňovacích návrhů a v IMKU je tisíc pozměňovacích návrhů a tak nemá smysl, abychom eh, zaujali stanovisko, schválili stanovisko den předtím, než se sejde IMKO, než prohlasovat IMKO. Takže technicky zde není žádná jiná možnost. Já také nemám rád eh, schůze výboru ve Štrasburku, ale bohužel eh, tentokrát na nás tlačí čas a není možné to vyřešit jinak, takže můžeme udělat výjimku. Dobře. Nyní žádné připomínky k zápisu, takže zápis považujeme za schválený. Dostáváme se k bodu 4 na pořadu jednání a to je zpráva kolegy Lechnera o rozhodném právu. Předávám slovo panu Lechnerovi. Ano, jedná se, jak jste správně řekl, o rozhodné právo. Budu se snažit eh, být stručný, mluvit eh, dvě minuty a, a dát vám informace o tom, jaká je situace. Je to skutečně velice problematická věc, obtížná věc. Není kontroverzní z politického hlediska až tolik, ale je to zkrátka věc, která má velké dopady eh, na občany Evropy. Je to závažná věc pro všechny zúčastněné. Mám dojem, že eh, některé problémy vedou k nedorozumění a to z důvodu, že některé definice nejsou jasné. A protože v jednotlivých eh, zemích se tyto eh, určité termíny vykládají jinak. A další problém je, že faktická, faktický vliv a eh, právnický vliv není dostatečně oddělován v jednotlivých zemích. Měli jsme schůzi eh, trialogu s radou a komisí, a eh, tam byly také stínoví zpravodajové. Já už jsem řekl, že nemůžeme něco takového prosazovat proti členským státům. A eh, to by byl nesmysl. Já si myslím, že s tím souhlasí i kolegové, že to nebudeme eh, lámat přes koleno a ráda se určitě nebude ani snažit schválit toto nařízení, když budeme mít jenom malou podporu, a protože přichází s celou řadou a velkých změn, takže je třeba, aby zde byl konsenzus. A Rada je ochotná spolupracovat a to je zcela jasný, naše diskuze byly vždy plné spolupráce. Ovšem existují zde některé obavy. Já tyto obavy chápu, ano, a tyto obavy jsou odůvodněné, ale Problém je, že někdy je zkrátka nutné se konečně rozhodnout. A otázka je, jestli zvítězí srdce nebo hlava. A já jsem se nyní snažil o to, aby se to tedy pohnulo dále. Požádal jsem kolegy, aby se vyjádřili. Chci začátkem roku předložit zprávu. Já se budu muset v jednotlivých věcech také rozhodnout a věci jasně formulovat. Možná v jednom nebo dvěm, dvou bodech budou existovat alternativy, o těch můžeme dále hovořit. Schrnu body, které byly důležité. Jednak je to obvyklé místo pobytu v úvodních ustanoveních bychom tuto věc měli dále vyjasnit. Další problém je rozsah majetkového práva a dědického osvědčení. O tom už jsem hovořil dříve. Existuje zde problém vzájemného uznávání oficiálních listin, úředních listin. Jak přesně to bude formulováno, co to přesně bude znamenat. Další otázka je veřejný pořádek. K tomu bych chtěl také něco říci. Podle mého názoru zde důležitou roli hrají emoce a tak to vede k ne dorozumění. Před pěti lety, když byla vydána zelená kniha, jsem se zabýval eh, tímto tématem. Um, tehdy se hovořilo o eh, povinném dědickém dílu, což eh, je něco, co platí v celé řadě členských států. A příklad belgický senát, stejně tak jako francouzský Senát má určité obavy v této oblasti. Ve zkuše, skutečnosti ale e, tato legislativa tolik nemění. A v Belgii jsou pravidla taková, že pokud jde o e, peněžní majetek, pokud belgický občan má, movit, eh, má peněžní majetek v Belgii, ale bydlí v Cáchách, potom se vše řídí podle německého práva. A eh, belgické právo zde není aplikovatelné právo. To platí i pro Francii. Pouze v případě nemovitého majetku by tomu bylo, bylo jinak. Já se domnívám, že bychom zde měli vycházet ze eh, z typických situací, nikoli z nějakých zvláštních eh, situací. Není možné, aby eh, když člověk jednoduše eh, změnil svůj svoje bydliště, aby tak měnil právo, rozhodné právo. Ale není tomu jenom tak. On musí v dané zemi, kde, kam se změnil bydliště, také zemřít. Takže to není tak jednoduché. A podobná pravidla platí také pro eh, rodinné právo. Eh, lidé musí, aby, toto, aby pravidla tohoto nařízení eh, platilo, aby bylo aplikovatelné právo, právo jiné země, musí člověk se přestěhovat do této jiné země, musí tam přenést své obvyklé bydliště a zároveň tam musí zemřít. A tato otázka je projednávána s celou řadou emocí u kolegů i právníků. Je nutné se o tom dále bavit, pokud možno racionálně. A možná by se to dalo formulovat opačně. 2,3 občanů v Evropě e, žije v, jiném, v jiné zemi než eh, ve své zemi původu, což je asi 11 až 12 milionů. Znamená to tedy, že 97,7 eh, občanů žije ve své rodné zemi. Pro tyto lidi se vůbec, pokud schválíme tuto legislativu. Pokud ale mají lidé majetek v jiné zemi, jejich situace se touto legislativou výrazně zlepší, protože poté bude jasné, podle jakého práva se dědické záležitosti eh, řídí lidé tak budou mít eh, větší jasnost, pokud je o právní záležitosti. Pokud se odstěhují, mohou se rozhodnout, že si zvolí, že si zvolí eh, jako rozhodné právo právo své rodné země, ne právo svého obvyklého bydleště. A Základní pravidlo ale tedy bude, že eh, rozhodující um, soud bude soud a posledního obvyklého bydliště zesnulého. Ale pokud se italský majitel pizzerie, který desetiletí eh, je v Bruselu nebo v Německu nebo v Rakousku, ale um, žije tam, ale nemá státní příslušnost těchto zemí, a byl by rád, aby jeho dědictví bylo upraveno třeba belgickým právem, kde tedy žije, musí zůstat žít v Belgii a v Belgii musí také zemřít. Automaticky potom bude eh, belgické, eh, rozhodné belgické právo. V současné době tomu tak ale není, toto právo si nemůže vybrat. Já si myslím, že situace by se tak tedy zlepšila pro celou řadu občanů. Začátkem roku bych chtěl předložit zprávu, mám volno přes Vánoce a doufám, že na Silvestra se dostanu k tomu, abych na tom dále pracoval. Ehm, musím celou řadu věcí si ještě promyslet, ale další věc je to formulovat, eh, napsat to a začátkem roku bych to chtěl předložit, abychom se v této věci dostali dále. Rada o této věci intenzivně vyjednává a zdá se mi, že se také posouvá dále, ale je to problematické téma. Děkuji. Mnohokrát děkuji kolegyně Lichtenberger. Děkuji. Diskuse, které vylíčil kolega, ukazují na jedno. Začíná se zde Dostáváme se zde k bodu, kdy si říkáme, ano, budeme mít právní úpravu pro ty lidi, kteří jsou velice mobilní. Ehm, lidé v dnešní době mobilní jsou. A tak tato legislativa odpovídá současné Evropě. Ehm, máme zde lidi, kteří dobrovolně nebo nedobrovolně žijí v jiné zemi ale v současné době, pokud jde o dědictví, tito lidé mají problémy. A čím hlouběji se do této věci ale dostáváme, tím složitější to je a tím více se objevuje problémů vyplývajících eh, z jednotlivých případů. Já se domnívám, že je dobré, abychom postupovali eh, krok za krokem abychom se snažili nejdříve eh, vyřešit zásadní otázky, také otázku definice obvyklého posledního bydliště, protože v některých členských státech to představuje problém a poté budeme moci pokračovat dále. Já mohu říci z diskuzí s odborníky a také s lidmi, kteřích bych se to mohlo týkat. Z těchto diskuzí vyplývá jedna věc jasně. A chceme evropskou úpravu, abychom konečně eh, se mohli zbavit těchto problémů s ověřováním, překlady a tak, abychom si všechno tohle ušetřili. A ve chvíli, kdy dochází převodu eh, majetku v případě smrti. Já nemám dojem, že by se lidé tak strašně báli evropského dědického práva, když jim um, řeknete, že doma stejně bude každý dědit, tak jak se dědilo do posud. Já si myslím, že je potřeba vést tu diskusi tímto směrem. Takže uh, udělat seznam problémů a principů, a které je třeba zohlednit podle našeho názoru a snažit se přispět eh, ke smysluplnosti diskuse. Jak už jsem řekla, na základě tohoto textu eh, budeme dále hovořit o tomto tématu. A kolega Bellinger. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice vděčný panu Lechnerovi, protože si uvědomuji, že to je velice obtížná, citlivá oblast. Znamená také celou řadu emocí. Když lidé připravují svoji závěť nebo se rozděluje dědictví, tak je to vždy velice emocionální chvíle, čili je důležité, aby eh, byla vytvořena situace, která jim to usnadní. Pan Lechner řekl, že jsme se dostali do situace, kdy musíte vyloženě vrhnout kostku a všechno vyřešit. Možná ty Vánoce, to je ta správná chvíle, abychom mohli vrhnout touto kostkou a zjistit, jak to všechno dopadne. Snad se budeme ubírat správným směrem. Když se podíváme na to obvyklé bydliště a také na volbu práva země původu, tak v tom už je prvek určité pružnosti. to v podstatě může uplatnit eh, zůstavitel závěti, může to řešit eh, při dědickém řízení. A já si myslím, že to je velice důležité i v, eh, ve světle předešlých diskusí na toto téma. Dále další myšlenka, která je důležitá. Neměli bychom zacházet do přílišných definicí toho, co je obvyklé bydliště zesnulého, protože to by mohlo trvat velice dlouho, než se shodneme, ale možná bychom mohli mít nějaké společné obecné principy a měli bychom se dohodnout na určité úrovni flexibility. Musíme se každopádně ubírat tímto směrem, musíme to řešit krok po kroku. Myslím si, že se ovšem ubíráme tím správným směrem a pak se ještě řeší otázka úředních eh, listin. Eh, v některých evropských zemích jsou notáři velice důležití, v některých evropských zemích naopak notáři nesehrávají tak důležitou úlohu při řešení těchto otázek, takže asi bych se příliš neubíral tímto směrem. Nicméně bych chtěl poblahopřát panu Lechnerovi. Chtěl bych ho požádat, aby pokračoval ve své práci a myslím, že pokud eh, už jsme dosáhli dohody na půdě rady, tak ji také dosáhneme na půdě parlamentu, komise a rychleji postoupíme při řešení těchto otázek v budoucnosti. To jsou skvělé zprávy a žádám tedy pana Lechnera, aby rychle postupoval ku předu. Děkujeme kolega Karima. Chairman, thank you. Uh... Děkuji, pane předsedo. Jenom několik rychlých bodů. Chtěl bych na úvod poděkovat našemu kolegovi, panu Lechnerovi, za veškerý čas a práci, kterou odvedl při řešení těchto otázek naším jménem. Praktická otázka, která se týká především britských občanů. Pane Lechner poukazuje a má pravdu na těch 97,7 procent eh, lidí, kteří tedy žijí nebo nežijí v zahraničí. V dokonalém světě 100 eh, lidí, tedy všichni z nás, bychom zemřeli náležitým způsobem, byly by uplatněny naše závěti, všichni by byli spokojeni, všechno by se to vyřešilo, ponechali bychom všem eh, naše dědictví, ale bohužel tak to není. A právě to zbývající procento je ta otázka, na kterou se musíme soustředit. Svět se hodně změnil a především se bude ještě měnit pro naše budoucí generace a budoucí svět bude ještě eh, se bude lišit od toho našeho. Pokud budeme prohlubovat evropský projekt, lidé se budou stále stěhovat v rámci evropských zemí a je důležité, aby tento projekt byl i v tom ohledu úspěšný. Musíme se tedy zaměřit eh, na ten eh, konečný cíl, co chceme zajistit. Kolegové říkali, že musíme pokračovat krok po kroku, postupně, to je pravda, ale musíme zajistit, aby jednotové kroky šly co možná nejdéle, co to jde v tu danou chvíli a naopak nesmíme vytvořit eh, větší zmatek, než tam, kde jsme začínali. A z mého hlediska je naprosto zásadní, aby tato otázka toho běžného, obvyklého bydliště eh, byla vyřešena správně hned od začátku. Co to skutečně znamená? Je to věc, na kterou se musí pan Lechner během Vánoc soustředit. A já asi nebudu Eh, přemýšlet nad eh, umírajícími spolupčany eh, během Vánoc, ponechám to panu Lechnerovi, ale až se budeme řešit, zabývat otázkou rozvodu, tak také máme možnost vybrat si právo, podle kterého se bude řídit naše rozhodové řízení. A podobně by to mělo být také v případě závětí. Když se podíváme na toho majitele pizzerie, v Belgii může zemřít, když bude na návštěvě u své rodiny, což zase vyvolá další problém, čili opět to obvyklé bydliště se musí vyřešit hned na začátku a to správně. Dále další věc, která je velice důležitá pro Brity a musí se to ještě dořešit, to je otázka těch zpětné návratnosti. Doufám, že pan Lechner bude mít vůbec nějaké Vánoce, až bude toto všechno řešit a zcela jistě si s ním o tom popovídám, až se vrátí z dovolené. Herzlichen Dank, Herr Kollege Speroni. Mnohokrát děkuji, kolega Speroni. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Eh, úloha zpravodaje je opravdu eh, velice důležitá a já bych to panu zpravodaji nechtěla mým příspěvkem rozhodně stěžovat. Eh, nicméně, pokud se tu tedy můžeme vyjádřit, tak eh, bych chtěl říci eh, něco k té otázce běžného bydliště, protože velice často v dnešní době se lidé stěhují z jedné země do druhé. A pokud tedy úmrtí je stanoveno jako něco definitivního, tak eh, by to asi nepřinášelo problémy. Pokud někdo zemře v Belgii, uplatňuje se belgické právo, pokud v Lucembursku, tak zase lucemburské. Ale co všechno, to, co, všechno, co tomu předchází, jako otázky dědictví, tady členské státy vlastně uh, neumožňují tomu věřiteli zůstavitele eh, mít eh, okamžitý přístup k veškerému majetku. Například v Itálii existuje ten povinný dědický díl pro děti, pro manželku zemřelého, ale jak tomu je v případě, kde nějaká taková norma neexistuje, když někdo zemře a nachází se v zemi, kde existuje tady tato legitimní ochrana eh, majetku, tak je to jasné, ale jak je to v zemi, kde něco takového neplatí? Jak to bude tedy s celým tím dědictvím v rámci rozhodného práva? Uplatní se právo eh, země zesnulého nebo ne? Ta celá otázka je poměrně složitá. Myslím si, že je třeba ještě téma nezbytně propracovat. Zároveň se ale musíme snažit eh, vyhnout tomu, abychom na soudy uvalili nadbytečnou byrokracii a rozhodně si nepřejeme stěžovat život našim občanům. Ano, v každém případě se dá říct, že je to velice složitá záležitost. A já bych chtěl reagovat na to, co řekl pan eh, Bellinger, na tu, chtěl bych reagovat na tu eh, studenou vodu. A vím, že zde máme celou řadu eh, různých situací a že je těžké mít a přehled o všem, ale já si myslím, že je potřeba zkrátka už učinit rozhodnutí. A já bych řekl, že ty, ta základní ehm, ti už ehm, byla učiněna je, pokud jde o ně, koncenzus. Pokud jde o to obvyklé bydliště, tento koncept už existuje v Belgii, Francii, v Lucemburku a v dalších členských státech a zdá se, že to už funguje. V Belgii je to definováno, ale jinde to definováno není. Obvyklé bydliště v našem právu soukromém hraje důležitou roli v, například v hmotném právu a tak dále. Ale zdá se, že to prostě nějak funguje, aniž by to členské státy definovaly. Ale já si myslím, že tento problém budeme schopni vy, řešit. A pokud jde o umírání, já doufám, že všichni se uvidíme zdraví a živí po novém roce. A já bych chtěl říci, že dříve jsem se eh, dlouhá léta zabýval závěťmi. Eh, zdá se, že stále ještě mají občané e, starosti, pokud jde, nebo obavy, pokud jde o sepisování závětí a říká se, že e, bez závěti se umírá snadněji. A děkujeme, můžeme se dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání a začátkem příštího roku bychom měli dostat zprávu. Ještě kolegyně. Nechci hovořit dlouho, chci jenom odpovědět panu kolegovi z Británie. Chtěla jsem se o tom zmínit sama, protože Velká Británie chce být součástí této legislativy. Chceme být součástí, ale tady celá řada otázek, které musíme vyřešit a doufám, že pane Lechner veme v potaz tu otázku zpětného eh, získání majetku. Máte pravdu, že si lidé většinou nevybírají, kde zemřou. Nedávno v mém volebním okrsku eh, starší Němec eh, byl odvezen pozůstalými na manchesterské letiště, protože chtěl být zaregistrován jako zesnulý v Německu právě z majetkových důvodů. Čili je to důležité pro naše občany a chceme udělat eh, to, co je nejlepší pro naše voliče, ale je to velice složitá oblast a mám plnou důvěru v pana Lechnera. Děkuji. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, je to bod 11, je to zpráva Angeliky Niebler k tématu nezávislých posouzení dopadů. Angeliko. Děkuji, pane předsedu, kolegové, kolegyně. Chtěla jsem, chtěla bych vám dnes stručně a před, a představit svoji zprávu. Je dostupná pouze v Německu. Ti, kteří e, nemohou, e, ne, nerozumí německy, těm se omlouvám. V následujících 14 dnech budete mít tuto zprávu k dispozici také v dalších jazycích. E, k tomuto tématu nemohu říci tolik, nechci říci tolik. Jsou zde dvě věci, které jsou nové. Chtěla jsem vám říci, že komise ve svém sdělení o inteligentní regulaci v Evropské unii z 8. října 2010 poukázala na to, že chce mít lepší legislativu a v tomto sdělení také poukazuje na to, že by měla probíhat také hodnocení ex post a hodnocení eh, vhodnosti. Já si myslím, že to je velice pozitivní. Já jsem to uvedla také ve své ve svém návrhu zprávy. Doposud eh, hodnocení ex post neprobíhalo. Dále komise předložila sdělení o nové průmyslové politice. Je to sdělení o integrované průmyslové politice pro výjek globalizace. Eh, bylo to vydáno 28. října 2010. V tomto sdělení je také dlouhá část, ve které se říká, že v budoucnosti komise bude chtít eh, provádět intenzivní analýzu všech eh, politických návrhů, eh, které mají vliv na konkurenceschopnost Evropské unie. Já jsem velice ráda, že ty, tato dvě sdělení dokládají, že i v komisi se přemýšlí o tom, jak by bylo možné vypracovávat lepší legislativu, eh, jak provádět hodnocení dopadu. A to je něco, co se eh, dále rozvíjí také v mé zprávě. v mé zprávě jsou čtyři velké části, tím se dostávám k obsahu zprávy. Nejdříve formuluji všeobecné požadavky na hodnocení dopadu. V druhé části se potom soustředím na možnost zlepšení s ohledem na hodnocení dopadu ze strany komise. Ve třetí části se zabývám eh, možností zlepšení v Evropském parlamentu, pokud jde o hodnocení dopadu A poslední část se zabývá jednotlivými, jednotnými mechanismy pro hodnocení dopadu vytvořením takovýchto mechanismů. Já navrhuji, abychom přemýšleli o takovémto typu mechanismu, abychom přemýšleli o mechanismech, jak můžeme provádět transparentní hodnocení dopadu právě zde v parlamentu. Ve zprávě se dotýkám celé řady věcí. Ehm, převzala jsem a také vaše názory, to, co zde zaznělo na schůzích výboru. Já doufám, že to tam um, také najdete ve zprávě. Vaše připomínky jsem zapracovala ve výboru pro průmysl. A máme delegaci do USA, abychom zjistili, jak vypadá hodnocení dopadů v USA. Všechno, co jsme zjistili v oblasti hodnocení dopadů, jsem se snažila zapracovat do této zprávy a doufám, že to tedy ve zprávě najdete. Pokud jde o principy, doufám, že se shodneme. Je nutné, aby hodnocení dopadu bylo nezávislé a aby docházelo při hodnocení dopadu k transparentním postupům. Já jsem se snažila také jasně formulovat to, co znamená hodnocení dopadu, co pod to spadá. A poukazuji na to, že veškeré kategorie legislativních návrhů by měly být podrobeny hodnocení dopadu, měla by zde být jasná metody, metodika. Jestli je to použitelné v praxi, o tom musíme ale dále hovořit. Rovněž jsme hovořili o dopadech pro malé a střední podniky. Tohoto tématu se zde eh, dotýkám. Dotýkám se tématu eh, testů eh, pro malé a střední podniky, tedy co znamená legislativa pro malé a střední podniky, protože jsme se setkali s velkým množstvím kritiky, že naše legislativa má často problémy s legislativou, že, naše, že malé a střední podniky mají často problémy s legislativou, která přichází z Bruselu. Dále se zde hovoří o pravidlu one in, one out. To znamená, že, když, že, že pokud chceme schválit nový zákon, je to možné jenom ve chvíli, kdy zrušíme nějaký jiný zákon. Já si myslím, že takovýto návrh eh, má určitý šarm. Jestli to bude proveditelné v praxi, o tom také můžeme dále hovořit. A další věc. Zazněla zde kritika z mnoha stran, že eh, komise často eh, provede um, hodnocení dopadu ještě předtím, než předloží návrhy eh, radě a eh, parlamentu a že během změny legislativy při přivědnávání už nejsou prováděna další hodnocení dopadu. Takže je důležité, aby to, co parlament a rada změní v rámci zákonodárného procesu, by mělo být také zhodnoceno, pokud jde o dopady. A v druhé eh, části eh, mám celou řadu návrhů týkající se zlepšení u Evropské komise. Já nebudu zacházet do jednotlivých bodů. Poukázala jsem na to, že eh, odborné výbory Evropského parlamentu eh, by měly být zahrnuty do hodnocení dopadů komise, do konzultací. Měli by zde být nezávislí externí experti, zahrnuti, kteří by byli zahrnuti právě do hodnocení dopadu. A pokud jde o transparentnost, eh, poukazuji na to, že by měla být zveřejněna jména odborníků, kteří provádějí hodnocení dopadu a že by mělo být provedeno v komisi také hodnocení ex post. Dnes zde máme zástupce komise, možná nám k tomu mohou už něco říci. Pokud jde o zlepšení, možnosti zlepšení v Evropském parlamentu, já se domnívám, že horizontálně napříč všemi výbory musíme komunikovat. Eh, nástroje, které máme pro provádění hodnocení dopadu, eh, musí být eh, intenzivně využívány ze strany výboru. Zde ve výboru už to děláme celá léta, ale v některých jiných výborech tomu tak často není. Já si myslím, že bychom měli apelovat na kolegy, aby lépe využívali těchto nástrojů. Dále poukazuji na to, na otázku, jestli parlament eh, pro eh, Eh, jestli parlament má provádět eh, hodnocení dopadu a, a jestli o to má rozhodnout většina nebo jestli stačí eh, menšina ve výboru pro to, aby jsme požádali o hodnocení dopadu. Někteří kolegové se domnívají, že pokud bychom jako parlament měli provádět hodnocení dopadu, tak by zde mělo fungovat toto právo menšiny. A tím se dostávám na konec představení své zprávy. Poslední část se zabývá jednotným mechanismem pro hodnocení dopadu pro Evropský parlament. Takovýto mechanismus bychom měli vytvořit. Navrhuji vytvoření společného postupu pro hodnocení dopadu. Já se domnívám, že je důležité, abychom měli eh, společnou eh, systematiku, společné metody, které by mohli všichni využívat a také se domnívám, že by bylo možné přemýšlet o zřízení například nadace, která by byla nezávislá a která by byla odpovědná Evropskému parlamentu a prováděla hodnocení dopadu. Takže to byl stručně můj návrh který jsem chtěla představit zde ve výboru. Jak jsem řekla, eh, zapracovala jsem celou řadu vašich návrhů. Eh, pokud máte nějaké další návrhy, budu ráda, když eh, mi je pošlete nebo řeknete. A mnohokrát děkuji za všechny tyto myšlenky. Je to také výsledek cesty naší delegace do Washingtonu a diskuzí, které jsme tam vedli. Nyní se hlásí paní McCarthy, poté pan Albrecht. Um, děkuji mnohokrát umím číst německy, tak jsem si přečetla daný návrh, ne asi úplně detailně, ale chtěla bych zdůraznit několik věcí. Také jsem pracovala s paní Niblerovou v minulosti. Víme, že odvádí skvělou, důkladnou práci v přípravě legislativy. Já si myslím, že většina toho návrhu je velice progresivní a měli bychom je podpořit. Musím říci, pane předsedo, že bychom neměli podceňovat práci našeho výboru v této oblasti. To znamená, že vytváříme postupy, procesy. A dám vám jeden příklad, proč si myslím, že je to důležité, proč je důležitá práce našeho výboru. V tuto chvíli probíhá diskuse e, na půdě Ekonu už dva a půl dne. Bavíme se o e, daní z finančních transakcí. Pochopitelně někteří budou pro, jiní proti, ale ať už si myslíte cokoliv, tak my jako parlament jsme požádali loni v březnu komisi o hodnocení dopadu a nyní jsme měli diskusi s panem komisařem a v podstatě v jeho sdělení je zamítnutí této daně. Vychází ze zprávy IMF a já si myslím, že tady musí být respektován parlament, protože jsme požádali o studii dopadu a tato zpráva je zcela zásadní, protože to nastoluje spolupráci parlamentu s radou i s komisí. Nebudu se soustředit na ty dobré části, protože to je fajn, ale teď několik poznám, nebo spíše zbývajících dotazů. Ta myšlenka, aby malé a střední podniky nebyly pod takovou administrativní zátěží. To je pro nás důležité, abychom nezatěžovali tyto podniky. Chceme podpořit eh, oživení ekonomiky, vytváření nových pracovních míst, ale mám pochybnosti o tom, jak to dělat. Myslím, že to bude velice obtížný nástroj. Nevím, jak bude fungovat. Myslím, že budeme muset hledat lepší způsoby, jak ulehčit toto břemeno. Čili neměli bychom pracovat tak, že stáhneme jeden zákon v oblasti životního prostředí a připravíme jiný zákon v oblasti podnikání. Nemůžeme takto postupovat. Musíme ovšem zvážit potřeby malých a středních podniků, protože pokud nebudeme postupovat ehm, trochu diferencovaně, tak budou mít tento dojem, že budeme uplatňovat eh, takovýto zákon. Čili mám určitý dotaz. Podívala jsem se na celý dokument, vím, co je záměrem paní zpravodajky a musíme být pečliví. Nesmíme uplatňovat kritérium ex post hodnocení, eh, která se provádí v oblasti konkurenceschopnosti průmyslu, ale musíme být také zodpovědní vůči životnímu prostředí, sociálním dopadům a také od 1.12. Eh, loňského roku musíme brát v potaz lidská práva a chartu lidských práv. Čili není to pouze otázka regulace průmyslu a dopad na průmysl, ale máme eh, na starosti širší otázky, naší odpovědnosti v jiných oblastech. Eh, když se podívám na nezávislost, tak máte pravdu, potřebujeme více nezávislosti. Transparentnost je základ nezávislosti, čili čím jsme transparentnější, tím lépe se můžeme podívat na to, co se bude řešit v komisi, co bude více nezávislé a myšlenka, že parlament a rada budou dohlížet na tuto radu eh, hodnocení dopadu, to je, myslím, dobrý nápad. Zajímáme, jak to zaručíme. A také souhlasím se s paní zpravodajkou, že potřebujeme zapojení jednak Evropského parlamentu, výboru a také nezávislých odborníků, ale nejsem si úplně jistá, možná tady směšuje nějaké pojmy. Nevím, co paní Niblerová míní tím, když hovoří o záměru participace eh, té skupiny na vysoké úrovni, kdy máme snížit administrativní břemeno. Čili nechceme dát eh, nějaké privilegované postavení nějakému orgánu, i když musíme brát na druhé straně v potaz sociální práva a podobně. Čili není to kritika, ale není mi úplně jasné, co tím myslíte. Einrichtung, Stiftung nebo nějaký ten orgán, nadace nebo něco takového, čili není mi to úplně jasné. Já jsem si myslel, že to bude obecně nezávislý orgán, ale pokud paní zpravodajka má eh, na mysli něco, že by to mělo být eh, součástí Evropského parlamentu, tak bychom potřebovali více informací, jak by to mělo vypadat. Ale opět eh, říká, že by to mělo být rozpočtově neutrální. To by také není úplně jasné, kdo to tedy bude platit, pokud to bude nezávislá agentura nebo tyto věci nejsou zadarmo a pokud chcete zapojit nezávislé odborníky, tak je musíte zaplatit. Jak to bude fungovat? Jak to bude fungovat také vůči komisi? To jsou klíčové věci, ne, že bych byla proti, ale musíme to ještě propracovat do detailu. Další věc, která ještě není zakomponovaná, já připravím pozměvací návrh. Myslím si, že bychom měli mít další konzultační období. Těch 8 týdnů nestačí, nestačí to především pro malé a střední podniky, čili měli bychom to prodloužit na 12 týdnů. A to by se mělo týkat také nevládních organizací. Ty mají také problémy, aby se zapojili do celého procesu hodnocení dopadu. Musíme také více pomoci malým středním podnikům a nadacím, nevládním organizacím, aby mohly být aktivní v rámci tohoto procesu hodnocení dopadu. A ze svých zkušeností je ve výboru Ekon, především co se týče finančních služeb, tak průmysl nemá problém řešit tyto otázky hodnocení dopadu, protože mají peníze i schopnosti to zajistit, ale jsou to právě malé podniky, nevládní organizace, které s tím mají ten největší problém. Musíme tedy vymyslet, jak jim pomoci, jak zajistit plnou konzultaci a aby měli možnost eh, ovlivnit tento proces. Ale celkově tento návrh se ubírá skvělým směrem, jenom chci vysvětlit několik těchto otázek. Albrecht? Ano, chtěl bych poděkovat paní Nibler za tento návrh. Máme k tomu nějaké, eh, měli jsme k tomu nějaké připomínky a vy jste je zohlednila, to jsem velice rád. Nyní máme dvě připomínky, eh, které jsme ještě neřekli. Eh, jednu zmínila už paní McCarthy. Jedná se o to, že hodnocení dopadu v justiční a policejní spolupráci, na které pracuji, podle mého názoru se musí také dostat do tohoto dokumentu. Je to další eh, dimenze. Je důležité podívat se, jaký vliv má legislativa na základní práva a na právní stát. A Nyní například je třeba provést ehm, hodnocení dopadu, pokud jde o hospodárnost. Další, to je tedy důležitý eh, bod. Další podstatná věc se týká eh, trvání. Samozřejmě hodnocení dopadu nemá nahradit konzultaci. Eh, je to Ehm, hodnocení dopadu by mělo eh, proběhnout bez jakékoliv vlivu, jakéhokoliv vlivu eh, z interesovaných stran. A dále v odstavci 29 se hovoří o hodnocení ex post. Já bych chtěl, abychom se snažili konsekventně poukazovat na to, že implementace v národní legislativě Eh, musí probíhat také v oblasti hodnocení dopadu. Já jsem toho není svědkem eh, právě v justiční a policejní spolupráci. Tam to hraje eh, roli, například pokud jde o evropský vyšetřovací příkaz. Je nutné podívat se na nepřímé dopady na základní práva. To je důležité také v oblasti evropského zatykače. To jsou věci, kde je nutné, aby se postupovalo konsekventně. Je nutné, aby e, komise vždy e, ze zjištění vyvodila určité důsledky. To byly připomínky z mé strany. Děkuji. Nyní má slovo Angelika Niebler. Mnohokrát děkuji, vážení kolegové a kolegyně, za velice zajímavé připomínky. Já jsem já budu velice ráda, když eh, předložíte pozměňovací návrhy, protože si myslím, že to může v každém případě zprávu obohatit. Arlene McCarthy, mnohokrát děkuji za tento dobrý eh, příklad týkající se daně z finančních transakcí. Eh, to je něco, co je podle mého názoru také příčinou pro tuto zprávu, protože měl být proveden, mělo být provedeno hodnocení dopadu, ale komise to neudělala. Dále zde zazněl návrh týkající se malých a středních podniků, jak jim můžeme situaci ulehčit. Já s vámi souhlasím, že toto pravidlo one in, one out je velice statické a není možné ho aplikovat eh, vždycky. Ale neustále slýchám, že když vznikají nové, eh, nové zákony, když vzniká nová legislativa v Evropě, neustále to znamená další a další povinnosti a zátěž pro malé a střední podniky a další byrokracii. A to je problematické, takže je potřeba zamyslet se nad tím, jak snížit eh, zátěž pro malé a střední podniky. Pokud je o kritéria, mluvila jste o tom vy i pan Albrecht. A já jsem v osmičce eh, se podívala na status quo, na institucionální spolupráci v současné době jsou předmětem hodnocení dopadu především sociální, ekologické a hospodářské aspekty. Ehm, to se stanovovalo dále aspekty, které jsou stanoveny ve Small Business Act. Eh, ale hovořím zde také o nebo vy jste hovořil také o základních právech, o dopadu na základní práva. To je něco, co musíme do zprávy rovněž začlenit. Uh, Hovořili jste o tom, jak má vypadat toto zřízení na DACE. Ehm, budeme muset hovořit o tom, jak by toto zřízení mělo vypadat. V současné době máme Policy Department. toto oddělení vypracovává studie týkající se hodnocení dopadu. Tam jsou velice angažovaní pracovníci, kteří a pro nás dělají velice důležitou práci, ale já si myslím, že bychom jako politice se měli zamyslet nad určitým postupem, určitou metodou. Ehm, že by zde mohlo být nějaké externí grémium, které by dohlíželo na hodnocení dopadu. Můžeme si společně sednout a ještě se nad tím zamyslet. A já se domnívám, že prodloužení lhůty pro stanoviska z 8 na 12 týdnů. Já jsem proto, pokud předložíte pozměňovací návrh, já ho podpořím. Děkuji za vaše připomínky a doplnění, těším se na další spolupráci. Nevím, jestli už teď mám hovořit o časovém harmonogramu, nebo možná je ještě na to příliš brzo. To uděláme možná na příští řádné schůzi, poté co eh, text bude přeložen. Kolega Karim se hlásil o slovo. Chairman, thank you. Pane předsedo, děkuji. Jenom otázka na kolegyni Angeliku. Možná už zazněla, ale já jsem to neslyšel. Co spustí ten moment, kdy eh, bude požadavek na vypracování eh, hodnocení dopadu? Ve Washingtonu Eh, bylo řečeno, jakmile to hodnot, ta cena je ve výši 100 milionů dolarů, tak okamžitě je moment, kdy se zahajuje hodnocení dopadu. A my to děláme velice neevropsky. V podstatě, když máme neekonomické záležitosti, tak ty hodnoty eh, například eh, se týkají buď ztráty nějakého údu, nebo někdo zemře a zvážila paní zpravodajka, jaké věci, jaké záležitosti by měly automaticky vést k, tomu, k takovému hodnocení e, dopadu, abychom tomu dali takový evropský rozměr a nebrali to příliš po americku. Mnohokrát děkuji za tu otázku. Já si myslím, že je zásadní a ptát se na to, co by mělo vést k hodnocení dopadu. Můj návrh je velice eh, ze široka pojatý. Já nestanovuji žádné eh, eh, žádné specifické hodnoty, jestli 100 milionů nebo kolik, že hodnocení dopadu se provází, provádí až ve chvíli, kdy hodnota dané věci je 100 milionů eur. Uh, já se domnívám, že by hodnocení dopadu se mělo týkat všech legislativních návrhů. Pod to spadá tedy, spadají ale také všechny věci, které byly dříve v rámci komitologie. Chceme to, nechceme to? Ano, musíme se um, na tuto věc ptát a podívat se na to, co je možné v praxi. Ale obecně lze Eh, říci, že eh, některé věci eh, není možné předem odhadnout, není možné předem odhadnout jejich hodnotu, tak jak to dělají v Americe. To, co američané dělají, mi nepřipadá tak vynikající. Já si myslím, že by bylo lepší to formulovat nějak obecněji. Já bych chtěl poukázat jenom na to, že při vyjednávání o Řím 1 a Řím 2 byl velký problém s tím, že nebylo žádné hodnocení dopadu. S tím byl problém také ve vyšetřovacím výboru. Takže hodnocení dopadu je velice podstatné. Kolegyně McCarthy, poté kolegyně, kolega Albrecht. Jenom stručně, pan Karim má důvod, protože se ptá, co to znamená pro členské státy. A já si myslím, že paní Niblerová to řeší ve své zprávě, hovoří o radě v podstatě ta dohoda byla učiněna ve dvě ráno, ale musíme se zeptat, co děláme my. My připravujeme 1500 pozměňovacích návrhů a potom nebereme odpovědnost za celkový dopad, takže musíme to brát vážně. Máme zprávy z vlastního podnětu, které také mají mít určitý dopad a musíme být eh, skutečně důslední. Musíme se vždy podívat na důsledky toho, co sami iniciujeme, ať už jsou to podniky, malé střední podniky nebo kdokoliv jiný. Äh, ano, já bych to chtěla jenom stručně potvrdit a podpořit. A musíme mít tento široký přístup. A vyplnulo to také z našich pozorování ve Washingtonu. Tam se snaží při hodnocení dopadu vyjádřit všechno v číslech a říci, že život nebo základní právo má takovou a takovou hodnotu v penězích, já si myslím, že to není správný přístup pro hodnocení dopadu. A ten široký přístup, který máme, povede asi k tomu, že dostaneme celou řadu požadavků týkajících se hodnocení dopadu. To samozřejmě musíme řešit, ale já si myslím, že by to neměl být problém. Angelika ještě připomínku nikoli, takže se dostáváme dál. Lhůtu pro pozměňovací návrhy řekneme, stanovíme příště, poté, co bude dokument k dispozici ve všech jazycích. Nyní před bodem Nyní budeme tedy uh, hlasovat o bodu 6. Nejdříve má slovo kolega Sájer. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych připomenout kolegům, že dnes je 1. prosince, což je výročí, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost a co děláme přesně prosazujeme to, co je zakotveno v této smlouvě, to znamená eh, prováděcí předpisy. Takže včera večer Před týdnem jsem se zabýval touto otázkou a došlo k malému vývoji, takže vás mohu informovat, co se stalo. Chtěl bych v první řadě poděkovat všem kolegům, kteří mě velice pomáhali, paní Lichtenberger, pan Speroni. zúčastnili jste se vyjednávání spolu se svými kolegy, Chtěl bych poděkovat všem, kteří usnadnili tuto práci, nicméně je to velice složitá záležitost, ale chtěl bych také poděkovat belgickému předsednictví, které bylo velice zaangažované, dělalo vše pro to, aby tato smlouva byla skutečně uplatněna v této oblasti a dokonce v nemožných situacích se jim podařilo vytvořit kompromis a stanovisko rady a také zajistit nezbytnou flexibilitu, což bylo skvělé. Naše priorita našeho výboru Jury je, aby toto nařízení smlouva byla uplatněna, nicméně eh, jsem bral v potaz i další věci. Došlo celkem dobrému vývoji z této oblasti, jednak eh, je to ten obecný ústavní rámec, eh, který se týká pravomoci parlamentu a situace parlamentu v celém kontextu a vztah k ostatním institucím a celková rovnováha. To je klíčové. Další druhá věc je také jasná, protože máme nejrůznější výbory, které vypracovaly stanovisko a mají své názory, které chtějí prosadit, tak eh, spolu s našimi kolegy jsem neustále spolupracoval na těchto jednotlivých otázkách a podařilo se mi zapracovat celou řadu bodů do tohoto konečného textu, i když to bylo velice obtížné vyjednávání. Takže první věc. První věc je harmonizace. V podstatě jsou to eh, buď pravomoci parlamentu, nebo prováděcí akty, anebo akty v delegované pravomoci. K tomu se vyjádřím později. V tomto smyslu ne, že se nám podařilo prosadit toto nařízení, ale také jasné prohlášení ze strany komise, čili navrhuji kolegům, aby se podívali na tuto část textu, která je návrhem, která eh, velice jasně zavazuje komisi, aby udělala harmonizaci. Eh, nebudu zacházet do podrobností, ale už jsme se o tom bavili několikrát. Další věc, kterou jsem slibil, je právo na přeskum. Pokud je to prováděcí eh, předpis, pokud si myslíme, že parlament tomu nemá příliš co říci, tak co se nám tady podařilo dosáhnout během vyjednávání? Jednak rada i komise to uznávají a to je také eh, uvedeno v tomto písemném prohlášení, v tomto závazku. To znamená, že můžeme mít stejný postup jako předtím v rámci komitologie, i když to není zajištěno nebo to přímo nevyplývá z dané smlouvy. Já si myslím, že to je velký průlom v tomto smyslu. Dále máme revizní doložku, to znamená, pokud vzniknou problémy v naší každodenní práci při uplatňování tohoto nařízení, tak se k tomu můžeme vrátit a můžeme zlepšit daná pravidla. Čtvrtá věc, to byl zvláštní požadavek několika výborů Evropského parlamentu, které bojují v oblasti finančních programů, má to určité rozpočtové implikace. To je velký problém pro DV, INTA a pro zahraniční výbor. Neustále bojujeme s radou v této oblasti a mým cílem bylo, ne zablokovat nařízení v této oblasti, ale chtěl jsem dělat vše pro to, aby tato vyjednávání byla úspěšná ze strany parlamentu. A poslední bod, kterého jsme dosta, eh, dosáhli včera, není žádný odkaz eh, na to v nařízení, a to je otázka finančních nástrojů, které se týkají třetích zemí. To jsme mohli vypustit což eh, bylo zajištěno belgickým předsednictvím. Byla to velká flexibilita z jejich strany. A dále obchodní politika. To opět byl velký problém v tomto nařízení. Mohli jsme to přijmout už v rámci španělského předsednictví, ale belgické předsednictví naštěstí odblokovalo tuto otázku, či tady byly určité kompromisy s konkrétními prvky. Je to 18-měsíční přechodové období. Když se dostaneme ale do druhého čtení, kde nebude lepší obsah, tak bychom schválili stejné období a proto si myslím, že to není špatný kompromis, protože máme politickou odpovědnost, čili chceme se přizpůsobit konkrétním požadavkům. Zde jsem chtěl prosadit, aby to bylo založeno na Eh, smlouvě, aby to nebylo eh, nějaké nařízení sui generis. A já si myslím, že tato dohoda jde skutečně daleko. Čili před sebou máte jedno hlasování o kompromisu, který byl sestaven. Je to určitá nyní žádost, jedná se o horizontální otázky. Tady nehrají, nebo já jsem nehrál nějaké politické priority, mohu to dělat možná v jiných příležitostech, ale v tomto případě jsem se snažil být velice nadstranický. A Chtěl bych, aby toto nařízení bylo schváleno parlamentem co možná nejdříve. Pokud je dnes odhlasujeme, tak to můžeme dokončit už v prosinci a potom můžeme mít Lisabonskou smlouvu, která v oblasti prováděcích předpisů může fungovat. Další věc, paní Maria Roze není přítomna. skutečně pomohla ne v tomto období, ale i v rámci konventu. To byla věc, která pro ní byla nesmírně důležitá, čili hned od počátku, když vznikla celá ta myšlenka, eh, tak nyní dochází k jejímu naplnění. Čili myslím, že jsme odvedli dobrou práci a byl bych rád, kdybyste tento kompromis podpořili. Dank, Frau Kollegin Rechner, bitte. Kolegyně Rechna. Ve Štrasburku a byla a určitá, byly určité obavy e, ze strany některých výborů. Jasně je představili. Ale navzdory tomu a je třeba uznat veškeré snahy při vyjednávání o tomto tématu. Já bych chtěla požádat, aby moje politická skupina hlasovala pro. Není to úplně konečné hlasování pro plénum, ale příští týden a toto hlasování můžeme využít k tomu, abychom s dalšími kolegy hovořili o tomto tématu, především s kolegy, kteří mají další obahy, obavy. Dále kolegyně Lichtenberger a poté já ještě jednou. Mnohokrát děkuji. Zkušenost eh, se tímto tématem a, eh, nebo a, eh, která se zabývá a, právě Evropského parlamentu. A, tato diskuse a, je něco, o co neměli kolegové zájem během vyjednávání. Až ve chvíli, kdy je návrh na stole, tak se o to někteří začnou zajímat a protestovat. Není tomu tak u všech výborů, ale často je tomu tak, že až úplně na konci lidé reagují na danou věc a částečně e, někdy e, nečtou celý text, ale jenom některé části. To je první problém. A druhý problém je to, že celý tento proces, a na to chci poukázat, bude tak dobrý, jako ty první věci, které prosadíme. A máme zde určitá práva. Ve chvíli, kdy parlament tato práva nebude využívat, budeme mít problém. A v Rakousku a to označujeme jako ústava a reálná ústava, tedy práva, která člověk má a práva, která člověk reálně užívá. Já jsem se účastnila konventu a tam a z tohoto důvodu mám eh, k těmto věcem velice úzký vztah. Je pro mě důležité, aby tyto věci byly detailně vyjednány a to z jednoduchého důvodu. V radě probíhá boj o moc, pokud jde o tuto otázku. Samozřejmě tam se hledají možnosti, jak omezit nová práva parlamentu, jak nenechat tato práva růst, a tak, jak to chce Lisabonská smlouva. To znamená, že pro nás je hodnocení celé této věci velice nutné a podstatné. Jde nám o to, abychom v těchto otázkách dosáhli pokroku a nevraceli se zpět. A já jsem se snažila podívat na některé případy, na některé příklady, které dříve byly řeš, řešeny komitologií a mohu říci, že v celé řadě případů teď dochází ke zlepšení a to navzdory obrovskému odporu který vidíme u velké, u, někde, u jisté části rady. Ano, něčeho jsme už dosáhli. Samozřejmě těch 18 měsíců mě bolí, stejně tak jako vás, ale zkrátka už nebyla cesta zpět, nebylo možné dosáhnout výsledku dříve. Pokud je o některé odstavce, na které poukázalo například Agri, Myslím, že můžeme eh, říci, že tyto obavy ze strany Agri bylo možné rozptýlit. Takže bych řekla, že je možné s tím souhlasit, co máme před sebou. Samozřejmě o tom budeme v naší politické skupině dále hovořit, protože nyní se o to lidé začínají zajímat v jednotlivých výborech. Ale já věřím tomu, že zde máme před sebou dobře odvedenou práci a děkuji zpravodaji, který byl velice dobrým vyjednavacím partnerem. Mnohokrát děkujeme. Děkuji, že politické skupiny svoje postoje vyjasnili. Mně napsali dva kolegové jako předsedové výboru. Jak paní Lichtenberger správně řekla, některá Některé obavy byly rozptýleny, pokud jde o obavy výboru DV, pokud jde o finanční nástroje, stejně tak jako obavy Agri. Obavy Agri byly rozptýleny tím, že komise vydala písemné prohlášení, a které jde za hranice toho, co je v meziinstitucionální dohodě. A obavy eh, výboru nejsou opodstatněné, protože zde se neupravuje to, co je implementační akt a akt v přenesené pravomoci. Pouze se zde stanovuje postup týkající se prováděcích aktů rozhodnutí, jestli se jedná o akt přenesené pravomoci nebo prováděcí akt, to je něco, co, o čem rozhoduje e, zákonodárce. A to někteří v diskuzi nepochopili. Musíme politickým skupinám ještě jednou e, tuto věc vysvětlit. A bod, který je politickým rozhodnutím, je ale bod týkající se zahraničního obchodu. Já podobně, jaký jak, jako paní Lichtenberger jsem dospěl k závěru, že to, co máme, je v každém případě lepší než tu situaci, jakou jsme měli dříve. A naprostá většina věcí z právnického hlediska byla vyjasněna. Jsou zde jenom některé politické otázky, ale obavy výboru Agri byly rozptýleny, jak už jsem řekl, stanoviskou, stanoviskem komise. Pan Maštálka. Děkuji, pane předsedo. Řekl jste, že se vyjádřil všechny politické skupiny. Já se omlouvám, budu poslední. Eh, já jsem byl také účasten konventu, eh, nepatřil jsem mezi příznivce Lisabonské smlouvy, stejně jako moje politická skupina, ale chci poděkovat zpravodaji, že odvedl za tak krátký čas velký kus práce <clears throat> a myslím, že máme společnou odpovědnost teď otevřít dveře, protože mm, cesta zpět už není. A naše povinnost je ty dveře otevřít, čili i já budu podporovat tento návrh. Mnohokrát děkuji, takže nyní můžeme hlasovat. Kolega Sajer už se nehlásí o slovo, takže budeme hlasovat. Máme zde hlasování v bloku podle eh, eh, o kompromisech, pokud bude to přijato, poté konečně hlasování. Takže kdo je pro balíček kompromisů? Ruku nahoru. Kdo je proti? Nikdo, zdrželi se. Jeden se zdržel. Takže je to přijato. A tak se dostáváme ke konečnému hlasování, k závěrečnému hlasování o návrhu komise v pozměněném změní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opět jeden se zdržel, jednohlasně přijato. A nyní návrh legislativního usnesení. Kdo je pro, prosím ruku nahoru. Kdo je proti? Zdrželi se? Opět se jeden zdržel, jednohlasně přijato. Srdečně gratulujeme kolegovi Sajerovi. Okay, dann habe ich jetzt den Kollegen. Ještě kolega Bellinger. Si chiedo scusa. Já se omlouvám. A vzhledem k tomu, že se hlásím až po hlasování, pouze jsem chtěl prohlásit vyjádřit naši podporu tomu, co řekla naše kolegyně Evelyn. Tedy, že ta rozprava na toto téma v našem výboru pokrať probíhala v rámci opravdu rozsáhlého konsenzu, téměř jednomyslně. Nicméně víme, že mimo dveře našeho výboru tomu tak není. A já jsem hovořil, nebo hovořili jsme se zástupci jiných výborů, vyslechli jsme si jejich názory a jejich názory jsou podstatně odlišné, zejména tedy co se týče té otázky výsad parlamentu a aplikace Lisabonské smlouvy. Socialisté a demokraté, tedy skupina, ke které i já patřím, roz... budou příští týden eh, debatovat na toto téma a myslím si, eh, že když tu Evelyn hovořila o tom, že by dnešní hlasování nemělo nějak poškozi, poškodit rozsáhlejší hlasování mezi jednotlivými skupinami, tak eh, jsem chtěla říci, že to bude také, to konečné hlasování bude záviset na postoji, který budeme mít eh, my jakožto skupina. Možná to může vypadat trochu protichůně, nicméně věci, které probíhají v jiných eh, výborech, které se již eh, vyjadřily i proti, jsou tedy odlišné, než jak je tomu u nás. A to nás tedy nutí, abychom postupovali uh, tak jak postupujeme. Takže ne, nebudu to protahovat, já jsem přesvědčen, že vedoucí naší skupiny mi jenom mě tak to pověřil a proto tedy plním tento svůj úkol. Sociální demokraté se ve výboru chovali tak, jak se chovali. Já jsem plný optimismu, že to v rámci své politické skupiny prosadíte. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je právo na informace v trestním řízení. Kolega Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o téma právo na informace v trestním řízení, zde máme seznam práv, Letter of Rights. To je věc, která vychází z tamperského programu a ze stokholmského programu. Tam se stanovilo, že je třeba směřovat ke vzájemnému uznávání a k vyměňování důkazních, důkazního materiálu a také podporovat justiční a policejní spolupráci. V rámci toho je, e, se harmonizuje také e, trestní právo a procesní právo. Tento návrh e, týkající se seznamu a práv navazuje na to, co jsme přednedávnem schválili a to bylo právo na překlad a tlumočení v trestním řízení. Já jsem eh, zpravodajem ve výboru Ruli, Jury a my zde máme eh, a možnost eh, standa- vypracovat pouze stanovisko. A spravodajkou ve výboru Libe, což je příslušný výbor, tam je paní Sipel. Časový harmonogram je relativně rychlý pro schválení, to znamená, že ve výboru pro právní záležitosti musíme vypracovat stanovisko rychle. A musíme se podívat na to, kdy bude možné toto stanovisko vypracovat a také včas před hlasováním ve výboru LIBE, který je příslušným výborem, to schválit zde ve výboru JURY. Já bych se chtěl proto také zeptat přesed, předsedy, eh, kdyby to bylo možné, někdy mezi vánoční přestávkou a půlkou ledna. Asi to bude problém, ale bude to nutné. My jako výbor jury eh, bychom mohli poukázat ještě na jednu věc, která se mě osobně dotýká, která mi připadá důležitá. Je podstatné, abychom ověřili, zda všechna práva lidí v trestním řízení budou skutečně obsažena v tomto seznamu práv, v tomto letter of rights. Je nutné, abychom si tento seznam práv a prošli. Chybí nám tam nějaké e, procesní právo. Ehm, Samozřejmě se musíme podívat také na některé rozdíly mezi trestními systémy eh, členských států. Tento seznam práv, tento letter of rights, je součástí cestovní mapy, která bude trvat ještě několik let. A tam by se měla harmonizovat také ještě další práva. A tato práva aby časem měla být opět obsažena v tomto seznamu práv. Takže je potřeba, abychom zde měli nějakou doložku týkající se přeskumu nebo flexibility, aby později bylo možné to doplnit do toho seznamu práv aby to nebylo vytesáno do kamene, aby to nebylo uh, fixní uh, navždy. Takže je nutná, aby zde byla určitá flexibilita. To je zcela zásadní. Protože jsme svědky toho, že například u uh, zatykače, u um, nařízení pro vyšetřování. Vidíme, že eh, se Evropa snaží vytvořit určitou harmonizaci, určité společné standardy, eh, které umožňují lepší eh, fungování celého systému a které přinášejí větší konzistentnost mezi jednotlivými právními systémy členských států. Můj návrh by byl, abychom my jako výbor Jury měli příležitost eh, zajít trochu do detailu a podívat se na to, zda všechny eh, důležité procesní standardy eh, jsou obsaženy v tomto Letter of Rights, tak jak ho předložila komise. Já si myslím, že je zde dobrý standard, například už před fázi přes, před řízením byly některé věci vylepšeny. Je zde například obsaženo právo mlčet, což je důležitý bod ale měli bychom eh, mít dostatek času, možná do konce ledna, abychom o těchto bodech mohli hovořit. A tento bod týkající se flexibility musí v každém případě v našich připomínkách být obsažen. Takže já se budu těšit na další připomínky eh, k tomu, jak bychom my jako výbor Jury mohli přispět ke zlepšení tohoto návrhu. Děkuji, abych odpověděl na technické otázky, než dám slovo paní McCarthy. Sekretariát říká, že to potřebujeme co nejrychleji. Mohlo by se možná o tom hovořit 16. Eh, 12. a bylo by potřeba stanovit lhutu pro pozměňovací návrhy. Moje zkušenost eh, s s tím, že by eh, výbor Libe byl ochoten změnit svůj časový harmonogram kvůli výboru eh, Jury, jsou spíše negativní, takže musíme pracovat rychle. Ano, pravděpodobně tento nový postup, právo na informace, přichází celkem včas. Chtěl bych upozornit na tiskovou zprávu komise, kdy zahájila tento proces, kde se hovoří o německém turistovi, který je eh, zatčen v Itálii, nemluví italsky a v důsledku toho nechápe a nerozumí, proč byl zadržen, eh, jaké je obvinění. Eh, dále policista mu dá dokument v italštině, kde jsou uvedené jeho práva, že může hovořit s právníkem a také je tam uvedeno, že může mít tlumočníka Vypadá to jako televizní seriál, ale děje se to v Evropské unii. Takže, kolegové, chtěla bych vám říct si svůj příběh, příběh jednoho člověka eh, z mých voličů, která byla zatčena ve Španělsku. Eh, byla tři eh, týdny ve Španělsko a dostala zatykač z Maďarska. V podstatě měla možnost telefonovat na španělské číslo, vůbec tam nebyl žádný tlumočník, který by jí řekl, proč byla začena, nic nečetla v angličtině, byla nadspána do policejního auta, jsou to policejní postupy nicméně byla vydána do Maďarska, kde také nebyl žádný překladatel, nic v angličtině musela podepsat, nějaké dokumenty vůbec neměla představu, co podepisuje a ta tragédie tohoto případu je, že nakonec Maďaři v podstatě eh, se vzdali všech obvinění, protože nemohli vůbec požadovat o evropský zatyčkač. Čili to se lidem stává. Já velice vítám tedy tento návrh. Vítám právo na informace, čili to ta moje občanka eh, neměla možnost uplatnit, ale bylo by dobré podívat se na takovéto příklady z praxe. A je to podle mého názoru pouze vrchol ledovce. Čili jakmile se do toho pustíme, tak eh, budeme moci říci, našim občanům, že bráníme jejich lidská práva a budeme důvěryhodní jako parlament, jako zákonodárci. Chtěla bych říct si více k tomuto tématu, ale chci vysvětlit všem, že je to velice naléhavé, musíme udělat krok upředu, protože občané skutečně nemají práva v této oblasti a je to významný úkol. Sdílím názor s panem zpravodem, že bychom měli postupit velice rychle, ale také musíme zajistit tato práva, co možná nejdříve. Je dobré to schválit jako zákon, mít novou legislativu, ale potom zjistit, že celá řada členských států to neuplatňuje. Čili otázka uplatnění této legislativy je zásadní, aby naši občané měli skutečná a ne fiktivní práva, aby to mohli uplatnit v praxi. Pardon, prezidente, pardon. Já se omlouvám, pane předsedo. Já eh, mimo veškerou diskuzi bych chtěl říci následující, jakožto eh, příklad Španělska. Tam opravdu může nastat to, že došlo k takovému špatnému postupu ze strany policistů i správních orgánů. Nicméně eh, v trestním právu Španělska nedostatek důvodu rozhodně není popsán to vám tady mohu říci, protože eh, práva ve Španělsku existují, i nezávisle tedy bohužel na tom, že je někdo neplní. Děkuji, ale tak je tomu všude, to není jenom španělský problém. Dobře, dále pan Mauro z generálního ředitelství pro spravedlnost. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, a také chci poděkovat eh, všem poslancům a paní, pan zpravodaj všeobecně velice dobře jste prokázali ten záměr druhé opatření cestovního plánu, tedy právo o trestním řízení, jak to bylo zveřejněno 20. července a nyní je to tedy předloženo Evropskému parlamentu. V první řadě bych rád využil příležitost a vyjádřil naši vděčnost za dobrou spolupráci v rámci toho prvního opatření, tedy opatření A. To by mělo být tak, takovým modelem pro budoucí jednání a v nadcházejících měsících by se nám mělo podařit schválit vůbec první směrnici nejen o procedurálních právech, ale o spravedlnosti v trestních věcech jako takové. A to si myslím, že e, na tom má velký podíl právě i v e, Evropský parlament a doufám, že to bude dobrý vzor pro budoucí práce. Co se týče toho opatření B, to je tedy návrh na právo na informaci. Je tu celá řada práv, různých práv na informace. Co se eh, trestní řízení týče, tady hovoříme minimálně o takových tří balíčcích práv. V první řadě je to právo na eh, prá, práva osob tedy eh, to, aby osoba, která se dopustila nějakého trestného činu, aby obdržela informace o tom, jaká jsou její práva. A toto by mělo být učiněno podle článku 4 našeho návrhu písemně ve chvíli, kdy je osoba zadržena. Takže když je osoba eh, zadržena, tak z definice je eh, více zranitelná a v tomto konkrétním případě tedy náš záměr si přeje zajistit, aby osoba obdržela písemné informace o svých právech. A pak samozřejmě máme chartu práv, článku 3, a je třeba uplatňovat systemický přístup, aby se zajistilo, že tento katalog práv je tedy uh, splněn, že tato práva jsou všechna zajištěna. V tomto s vámi tedy souhlasíme. Přejeme si, aby tento katalog práv byl kompletní. Ten druhý balíček informací se týká informací o obvinění tedy je třeba být v co nejkratší lhutě informován a podrobně inform, informován o podmínkách z obvinění. A nezapomínejme na to, že nezačínáme v této oblasti úplně od nuly. Máme tady Evropskou úmluvu o lidských právech, která samozřejmě Eh, zavazuje všechny členské státy Evropské unie. Nicméně, jak se zdá, Evropská úmluva tedy není dostačující a potřebujeme proto legislativu. Takže ten druhý balíček práv se týká práv osob na informace o obvinění, tedy proč byl zadržen, proč se nachází ve vazbě nebo eh, je vyšetřován eh, z toho, že se dopustil nějakého trestného činu. A třetí balíček práv na informace jsou práva na Eh, informace o spisu, o tom, v jaké fázi se nachází vyšetřování. Tedy eh, osoba má právo mít přístup k tomuto svému stypu ve všech těchto fázích vyšetřování, ve všech těch, eh, ke všem těm dokumentům, které obsahuje spis. A toto je opravdu nejúčinnější způsob, jak se zajistí, že osoba eh, může účinně využívat svého práva na obhajobu, že bude mít k dispozici veškeré důkazy, eh, i v případě, že bude zastupovat sebe sama nebo ji budou zastupovat jiní před soudem. A protože paní McCarthy hovořila o evropském eh, zatýkacím rozkazu, Komise samozřejmě něco takového měla na mysli, když předkládala návrh v této věci a rád bych poukázal na skutečnost, že tento návrh, podobně jako u opatření A, se uplatňuje také na postupy podle evropského eh, zatýkacího rozkazu. Chceme zkrátka pokryt ty příklady, eh, případy eh, a uplatňujeme neuplatňuje se Evropská úmluva na výkon Evropského zatýkacího rozkazu. To znamená, existovalo tu určité vákuum a bylo třeba zajistit, aby tedy výkon evropského zatýkacího rozkazu uplatňoval stejné procedurální záruky, které se budou uplatňovat i u trestního řízení. A z těchto důvodů tedy bych konkrétně chtěl poděkovat paní poslankyni McCarthy, že upozornila ostatní poslance na tuto situaci, že je třeba tedy pokryt i ty případy Evropského zatýkacího rozkaze při vydání, ale i při výkonu v členských státech. Přejeme si, aby nedocházelo k nějakým pochybám spravedlnosti, protože to vede k obrovským nákladům nejen ze strany členských států, ale Evropské unie jako takové. Takže doufáme, že k takovým um, um, případům dojde v budoucnosti jen minimálně. Ano, implementace je zásadní v této věci a bude ještě zásadnější v budoucnosti. A členské státy ale také musí zvážit tu uh, příležitost, jakou uh, přináší ta skutečnost, že to bude méně pochybení, méně odvolání na Štrasborský soud, menší škody. Uh, a na lidech, který, na kterých bylo do, eh, dopuštěno nespravedlivého rozhodnutí v průběhu řízení. A já vám děkuji, a jsem ochoten odpovídat na jakékoliv vaše otázky. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme. Pan Albrecht to dá co nejrychleji eh, svoji zprávu. Ještě paní McCarthy stručně. Um, a just... Budu stručná, jenom chci jasně říci kolegovi, že to není otázka jenom jednoho členského státu. Třeba jsem měla setkání s britskou policií, eh, která se zabývá také otázkou práv. Také mohu někoho zatknout na základě tohoto evropského zatykače, protože krade kuřata eh, v Aldi. Například základě jednoho Poláka eh, na základě tohoto obvinění. Nebavíme se tedy o Maďarsku nebo Španělsku. Má se to podívat v rámci celé 27. A je to pouze um, důležité pro naše občany, protože skutečně všichni mají mít stejná práva. Ano, já bych eh, se jenom vrátil k tomu, co zde zaznělo, stručně. Chtěl bych říct, že je důležité, abychom my jako Evropský parlament jasně řekli, že to není přijatelná situace, to, že člověk musí žalovat ve Štrasburku, než eh, může poukázat na to, že eh, dochází k nedostatečné aplikaci Evropské umluvy o lidských právech. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na to, jak Evropskou úmluvu o lidských právech aplikovat v evropském právu, v právu Evropské unie. A to je podstatné také s ohledem na policejní a justiční spolupráci. To je něco, co my jako parlament musíme dělat, protože prosazování takových práv eh, je velice zásadní. Já sám se pokusím v následujících dnech pracovat na stanovisku našeho výboru. a Budeme, myslím, struční a pokusíme se poté 16. mít k dispozici návrh, asi ne ve všech e, jazykových verzích, ale e, doufám, že budeme mít k dispozici aspoň něco, abychom poté před hlasováním v příslušném výboru mohli my zaujmout stanovisko. Těším se na spolupráci. Mnohokrát děkuji. Nyní se teoreticky dostáváme k bodu 15, ale ten můžeme odložit. Eh, paní Lichtenberger to schválila. Takže tím můžeme přivítat eh, novou, nového, novou generální ředitelsku, ředitelku pro spravedlnost Evropské komise. Je to paní Françoise Lebail. Eh, na úvod vám předám slovo a poté budou mít kolegové a kolegyně možnost klást otázky. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za pozvání. Je pro mě velkým potěšením, že mohu být zde jako první generální ředitelka pro spravedlnost a tato diskuse je jasným důkazem toho, že pokud by měl být lepší důvod pracovat více v oblasti spravedlnosti, co chce dělat komise, tak eh, tomu tak zcela určitě je, protože jsme dali stranou také právě eh, to portfolio spravedlnosti a vnitřních záležitostí. Jsem velice ráda, že jsem byla pozvána na tuto schůzi, protože v letošním a v příštím roce budeme organizovat ještě užší spolupráci mezi naší eh, komisí a tímto výborem, protože rok 2011 z hlediska spravedlnosti bude velice nabitý, bude mít nabitý program a také dojde k přijímání celé řady nových návrhů v komisi. Budeme tedy mít spolu hodně práce. Ale dovolte mi, abych se vyslovila k návrhům, které jsou již předloženy a stručně udělala přehled o tom, co přijde poté a jaký je náš společný program v následujících měsících. Takže v případě stávajících návrhů chce se zmínit o dvou. Jednak je to právo, které se týká rozvodů, dříve jsme tomu říkali Řím 3, jsem velice ráda, že vás mohu informovat, že v pátek na radě dojde pravděpodobně k dohodě. Dohodneme společnou eh, úzkou eh, spolupráci mezi členskými státy, jsou účastní tam 14 členských států a dohodneme se na další spolupráci v oblasti rozvodu. Pokud to bude takto potvrzeno v pátek, tak to bude velice pozitivní signál, že existuje ochota mezi členskými státy k užší spolupráci. Za druhé, nařízení, které se týká dědictví a závětí, učinili jsme návrh harmonizovat pravidla jurisdikcie a rozhodného práva, také používáme eh, běžné, obvyklé eh, místo, bydliště jako jeden z faktorů. Eh, doufám, že získáme podporu ze strany Evropského parlamentu, který chce vytvořit pravidla, která budou maximálně sloužit zájmům našich občanů. Tyto dva návrhy budou kladným signálem a bude důležité, abychom postoupili dál. Ale když se nyní podívám na to, co nás ještě čeká, co by mělo být předloženo komisí v následujících měsících, tak první téma, které mě napadá, je revize eh, nařízení v oblasti rozsudku, takzvaný Brusel 1. Chtěla bych eh, poděkovat panu Zjevkovi za usnesení, které bylo schváleno v září, které se týkalo této otázky a komise by měla předložit návrh v lednu nebo dokonce už v prosinci, to znamená tento měsíc, ještě do konce letošního roku. Pochopitelně je to téma, se kterým budeme mít hodně práce v následujících měsících. Druhá zajímavá věc, kterou bychom měli předložit, je návrh ze strany komise, který se týká majetkových dopadů na manželství a registrovaná partnerství. Toto nařízení by mělo být přijato na začátku roku 2011 a měli bychom tímto zaručit volný pohyb soudních rozhodnutí, které se týká společného majetku manželů a nebo registrovaných partnerů. Věřím, že v tomto výboru proběhne velice zajímavá diskuse na toto téma. Dovolte mi, abych zmínila také přeshraniční eh, řešení otázek eh, zemřelých, eh, zesnulých jejich převážení. Je to velice důležité pro vnitřní trh, Čili je důležité, abychom řešili tuto otázku, to znamená přeshraničního vymáhání dluhů. Chtěla bych poděkovat paní McCarthy, paní zpravodajce, která vytvořila pracovní dokument. Myslím, že všichni sdílíme obavu, která zazněla, to znamená užitečnosti daného postupu. Musíme mít také bezpečnostní postupy, abychom mohli ochránit eh, jak občany, tak dlužníky. Dále, a to je důležité pro rodinné právo, veřejná konzultace volného oběhu dokumentů, což se týká čím dál tím více evropských občanů, kteří se přemysťují mezi jednotlivými členskými státy. Je to více než 12 milionů lidí, je to tedy vysoké číslo a tento volný pohyb dokumentů je podmínkou pro volný pohyb osob. V návrhu, eh, který je, bude předložen později, poté co proběhne veřejná konzultace na toto téma, Chceme nabídnout návrhy, které budou zjednodušovat zásadním způsobem život občanů v Evropské unii, kteří chtějí žít nebo pracovat v jiném členském státě. A tyto návrhy budou pravděpodobně předkládány v roce 2013. Ráda bych ještě zmínila úplně jiné téma. Je to směrnice o právech spotřebitelů. To je otázka, která se nyní živě probírá. Komise byla vysoce ambiciozní, co se týče návrhu. Viděli jsme návrh zprávy, kterou vypracoval výbor IMCO. Tato zpráva představuje velice zajímavý kompromis. Ale nyní bych se ráda obrátila na jednu věc, která určitě zajímá eh, celou řadu vašich poslanců, a to je školení soudců. Paní komisařka Redingová by chtěla zahájit zcela zásadní iniciativu, co se týče školení soudců. Jak víte, štokholmský program po nás chce, abychom proškolili 50 eh, právníků v této oblasti a když se podíváte na všechny jednotlivé specializace, tak to je 600 tisíc eh, lidí. Je to dost ambiciozní cíl, ale ráda bych přišla s nějakým nápaditým řešením, které změní stávající praxi. To by bylo důležité a zajímavé a chtěli bychom pracovat eh, především na programu Erasmus pro soudce a chtěli bychom také zajistit, aby všechny právní specializace, soudci jsou důležití, ale i advokáti, právníci, čili všichni, všechny právní specializace. nyní se bavíme o tom, jak zajistit takovéto školení, takovýto trénink. Já myslím, že to bude zajímavé v rámci Evropské unie, protože je velice obtížné proškolit 600 tisíc lidí přímo z Bruselu. Asi to nebude nejlepší způsob, jak tomu přistoupit. Měli bychom využít stávající spolupráce mezi jednotlivými školami, eh, akademiemi, soudců a dalšími školícími zařízeními pro právníky v jednotlivých členských státech. Čili bychom měli posílit tuto spolupráci a chtěla bych poděkovat panu Bellingerovi i panu předsedovi, že jste se zapojili do této činnosti. Je to velice důležitá oblast, takže přijdeme s návrhem během příštího roku. A nyní bych chtěla zmínit něco, co je pro vás celé jistě zajímavé, jako pro právníky, a to je smluvní právo. Jsou tady také velké iniciativy. Komise s velkým odhodláním pracuje na těchto záležitostech. Chceme zajistit, aby došlo k zjednodušení pro evropské společnosti, které chtějí fungovat na půdě jiného členského státu. Stávající situace je velice fragmentovaná v oblasti smluvního práva, protože každý jednotlivý členský stát má svůj režim smluvního práva, což vytváří velké překážky pro 99 podniků, především tedy pro malé a střední podniky v Evropě. Myslíme si tedy, že když změníme stávající situaci a když zjednodušíme život pro tyto podniky, tak to zcela jistě bude prospěšné pro jejich další rozvoj. Na této problematice tedy velice eh, pracujeme, máme pracovní skupinu, skupinu také ostatních zainteresovaných stran. Je důležité, aby eh, podnikatelé byli zapojeni do tohoto procesu, nejen tedy podniky, ale i spotřebatelé, abychom měli praktický přístup k řešení tohoto tématu. Není to tedy snadná otázka, ale věříme, že pokud se nám podaří najít to správné řešení, jak vyřešit tuto fragmentaci, tak eh, to bude velice prospěšné jak pro spotřebitele, tak pro malé a střední podniky. Pane předsedo, jak vidíte, máme nabitý program, komise, já, můj tým lidí. Jsme zaneprázdně a těšíme se na spolupráci s vaším výborem. Ta spolupráce byla vždy velice dobrá, ale velice rádi ji ještě dále posílíme. Čili to je vše. Děkuji. Vielen herzlichen Dank für diese umfassende Mnohokrát děkujeme za tento úvod kolega Bellinger. Grazie, presidente. Grazie, molte grazie. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat eh, paní Françoise Lebay a rád bych využil této příležitosti i z toho důvodu, že tu tak někdo vytáhl králíka z klobouku a vyjadřím se ke dvěma věcem. Říkám si, že od začátku tohoto mandátu se to tak trochu nudím a ta druhá věc se týká té evropské právní politiky. Jsem rád, že tedy naše témata se zapojují do evropské debaty, že je tu určitý každodenní zájem ze strany občanů, takže se tu zdá, že se vytváří opravdová evropská právní kultura – že nejen ti, kteří se eh, touto tematikou zabývají, ale tedy, že občané si uvědomují to, jaké mají možnosti, co vše mají k dispozici eh, pro ten svůj každodenní evropský život. A náš výbor jednomyslně schválil jedno usnesení, jak ostatně paní ředitelka připomněla, bylo to usnesení, které se týkalo akčního plánu pro eh, stokholmský program. A tady právě ta právní kultura, včetně tedy i příslušného mm, soudního vzdělání, eh, byla zmíněna a vy jste hovořila o proškolení našich eh, soudců a právníků. Samozřejmě, to naši soudci, právníci, to nejsou školáčci, který se, kteří se musí vrátit vracet do školních hlavic. A já bych u této příležitosti rád zopakoval něco, co jsem říkal již v minulosti. Je třeba, aby se tu něco zásadního změnilo. Ty hlavní školici, aktivity, ano, tady zazněly zajímavé návrhy, nicméně byly to návrhy, které se týkaly pouze malého procenta těch všech soudců, které máme na mysli. Netýkalo se to nějakého velkého šíření, netýkalo se to tedy těch všech tisíců soudců, které máme na mysli. Takže bychom měli hovořit o nějaké rozsáhlejší struktuře. Pokud to tu bude všechno centralizováno jenom na Brusel, tak eh, ty informace nedorazí našim soudcům, našim advokátům, občanům ani školám v členských státech. A já jsem pracoval u vrchního soudu v Itálii a ať jsme se mnoho snažili, tak jsme nedosáhli těch správných výsledků. A je také třeba pomýšlet na eh, nezbytné náklady na něco takového. Určitě to um, bude stát obrovskou částku peněz a nechceme ani eh, narušit ten samotný pracovní výkon jednotlivých eh, soudců, když tedy je chceme i proškolovat. Musíme se tedy zaměřit více na ta praktická hlediska, na moderní způsob způsoby, jak může probíhat to, takovéto proškolení a zamyslet se nad praktickými potížemi. A prostřednictvím tohoto tedy můžeme vytvořit tu správnou soudní kulturu. Nes, neměli bychom tedy tuto společnou budovu začít budovat od střechy, je třeba začít od podlahy a jako příklad si můžeme vzít třeba eh, eh, Velkou Británii a, a nebo Nizozemsko. Ti už s něčím takovým mají zkušenost. Je třeba tedy si vzít příklady těch, kteří už mají zkušenosti a snažit se vytvořit takové podmínky, aby naši soudci a advokáti byli podpořeni v tom, aby se snažili i více proškolovat, aby pokrývali eh, ty nedostatky, které zaznamenávají ve svém vzdělání. Já jsem univerzitním profesorem. Myslím si, že Erasmus jakožto program byl výtečný pro naše studenty. A pokud bychom no, převedli tuto zkušenost i na naše soudce, tak bychom tu měli asi malé procento soudců, kteří by mohli vycestovat v rámci Erasmu. Um, to jen takový konkrétní příklad. My jsme tedy hlasovali pro tento návrh, ale nyní je třeba pokročit vpřed reálně. A nyní k té otázce smluvního práva. Otázka toho smluvního zákona Náš výbor je pozitivně nakloněn tomu, aby se maximálně využívaly i jiné možnosti. Nicméně, tedy které by šly i prostřednictvím harmonizace, možná to by byla cesta vpřed, nicméně tuto myšlenku je třeba ještě více rozvinout. A zde bychom zase měli pomýšlet zejména na to praktické hledisko věci. To znamená rozvíjet takové možnosti, které budou zbližovat ta smluvní pravidla, to je v podstatě samotná duše celého smluvního práva. Například, co se týče legislativy ve prospěch spotřebitelů, tady jsme již pokročili hodně dopředu a všechny ty věci jsou již eh, hodně vyzrálé. Ovšem, ta, jako ta otázka B2C nebo business to business, B2B, tady eh, to je třeba ještě vše zanalizovat, tak, aby spotřebitel měl tu možnost volby a podniky si tuto volbu již mohou učinit, nicméně naši spotřebitelé takto postupovat ještě nemohou. A proto se musíme zamyslet i nad touto možností vytvořit určité pobídky, aby se tato záležitost rozvíjela a postupně tedy vytvářet takový mechanismus, který by sebou přinesl následně jiná opatření. A toto by mělo být v konečném důsledku užitečné pro naše občany. Neměli bychom položit eh, stranou tu myšlenku, že eh, náš trh je fragmentován. Kolega Cievka, prosím. Bardzo dziękuję, eh, panie przewodniczący. Dziękuję również serdecznie. Dziękuję. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat paní generální ředitelce za její velice eh, precizní prezentaci pracovního eh, programu, který je v souladu i s tím, co my plánujeme v rámci našeho výboru. Já bych se rád soustředil na dvě věci. V první řadě na řízení Řím 3 o rozhodném právu u rozvodu a rozluky. Jsem rád, že v brzké době se rada dostane i ke konečnému souhlasu. My o tom budeme hlasovat i zítra ve výboru a doufám, že to hlasování bude úspěšné. Pak je tu otázka e, tedy takových malých překážek, ale já jsem přesvědčen, že i tyto překonáme. Já bych rád paní generální ředitelce položil otázku týkající se následujících aktivit, protože já velice vděčím belgickému předsednictví za to, že úzce spolupracovalo s parlamentem a konkrétně i s naším výborem v rámci postupu konzultací, ale tedy, že i naše návrhy se dostaly eh, na radu, že byly vzaty v potaz. V průběhu těch eh, konzultací jsme zaznamenali, že je tu opravdu potřeba učinit eh, následující kroky vpřed, protože před, máme k dispozici jenom omezenou oblast pro rozhodné právo. Nicméně, co se judikatury týče, tady musíme uplatňovat nařízení e, Brusel 2. Víme, že jsou tu tedy plány na hodnocení dopadu na, na budoucí nařízení na rok 2013 a v průběhu těch konzultací jsme požádali komisi, aby celý tento proces urychlila. A tedy výsledek, který bychom mohli dosáhnout eh, v rámci toho um, rodinného práva ve věci sňatku, by byl určitě lépe přijatelnější pro naše občany. A jsem tedy rád, že již v prosinci tu budeme mít legislativní návrh pro Brusel 1. my jsme že Eh, tomuto věnovali, byl připraven, byla připravena zelená kniha, parlament schválil svoji zprávu a těší mě tedy, že od ledna budeme moci eh, začít praci, pracovat eh, na těch pozměňovacích návrzích. Mnohokrát děkujeme kolegovi Cvěvkovi, kolegyně Volis. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěla bych moc poděkovat paní Lebaj, eh, za vaši obsahu prezentaci. Zcela jistě budeme mít hodně práce v následujících měsících. Chtěla bych zmínit tři body. V první řadě nemyslím si, že někdo může být zklamán tou reakcí na to soudní vzdělávání, školení soudců. Možná bych chtěla ještě slyšet, jak vidíte elektronickou, elektronický portál pro spravedlnost, jak byste mohla využít nové technologie, internet v rámci tohoto školení. Vím, že je to produkt rady, je to portál i Justice. Mě by zajímalo tedy, jak jej využije komise v budoucnosti. Co se týče smluvního práva, práva spotřebitelů, tak v tuto chvíli se nacházíme ve velice obtížné fázi ve vztahu ke směrnici na ochranu spotřebitelů a také s ohledem na smluvní právo. Lidé potřebují aby mohli lépe provádět jednotlivé transakce v rámci společného trhu a my musíme odpovědět na tuto potřebu. A to dříve než později. Doufám, že se nám to podaří pomocí směrnice na ochranu spotřebitelů a také v rámci smluvního práva, ale paralelně s těmito iniciativami bych ocenila i další stimul, který se týká Eh, přístupu eh, ke spravedlnosti prostřednictvím mediace eh, v přeshraniční vykonávání spravedlnosti. Mělo by se to týkat především malých pohledávek, ale ne nutně pouze malých pohledávek. A dále vím, že existuje konzultační dokument, který se týká kolektivních žalob, který opět bude dalším stimulem pro evropskou konkurenceschopnost. Dále bych ráda zmínila jednu další otázku, která se mi dostává čím dál tím častěji na stůl. Je to problém v celé řadě našich členských států. Řešíme velice citlivé otázky v oblasti manželských vztahů, především rozvodu a máme čím dál tím větší počet eh, takzvaných eh, nucených svadeb. To znamená, že bohužel v některých eh, případech to vede k násilí a bohužel v některých případech to vede dokonce ke smrti. Jsou to takzvané ty vraždy z cti. Čili Evropská unie prostřednictvím Lizabonské smlouvy musí řešit tuto situaci, protože tyto zločiny jsou pošlapáváním lidských práv. Myslíte si, že tady je něco, co bychom mohli jako parlament udělat na evropské úrovni v případě těchto eh, sňatků, které jsou vynucené, jak to řešit na úrovni našich eh, komunit a jak řešit situace, které mají tak eh, Eh, strašné důsledky pro naše občany, ať už muže nebo ženy. Herzlichen Dank, Frau. Mnohokrát děkuji paní Ebaju. Lebaju. Well, thank you very much, Sharon. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za všechny otázky, které jste mi položili. A abych odpověděla panu Berlingerovi, co se týče té evropské právní kultury. Tady rozhodně sdílím většinu toho, co jste řekl. V první řadě tu myšlenku, že právnická profese by rozhodně, tedy tito soudci by neměli být zasíláni znovu do školních hlavic, co si nepřejeme a opravdu nepřejeme, je posílat do univerzit co my si přejeme, je, aby tu bylo provedeno něco opravdu praktického, napojeného na jejich práci, ale aby to nemělo akademický charakter. Myslím, že máte pravdu, když říkáte, že i přes to úsilí, které již bylo dosud vykonáno, počet těch členů právnické profese, kteří již byli vyškolení, je opravdu nízký. A něco, toto právě bychom my chtěli změnit. Eh, máme eh, nebo připravujeme důležitý program v nadcházejících letech, celou řadu eh, opatření. Bude to záviset na stávajících finančních výhledech, ale budou tam právě i ty myšlenky budoucích generací protože eh, je třeba si uvědomit, že něco takového bude mít finanční eh, dopad. My samozřejmě hovoříme o té struktuře, o výhodách a nevýhodách, centralizace ano či ne. A je smysluplné právě eh, takovéto aktivity decentralizovat a pracovat na základě spolupráce, Eh, tak jak to probíhá v celé řadě členských státech a mezi členskými státy. A my, tedy komise, opravdu sdílíme tyto vaše myšlenky eh, k této tématice. O smluvním právu. Eh, řekli jste, že ta myšlenka by měla být propracována a to právě my činíme. Není to rozhodně jednoduchá práce, protože se eh, musíme již podívat na to, co všechno v této věci již existuje, tedy ta škála různých práv, společných prvků, které budou vlastně tím jádrem celého nového systému a základem toho, jak tedy to specifické smluvní právo bude postupně vytvářeno. Ano, díváme se na všechny ty body B2B, B2C a doufám, že tedy po příštím létě budeme schopni předložit návrh v této věci. Panu Cvěvkovi, vy říkáte eh, Řím 3, rozvody, ano, tady doufáme, že to bude úspěšné. Také doufáme, že to umožní eh, urychlit Brusel 2 tedy záležitosti sňatku. Ovšem je to velice složité téma, zase pracujeme na tom, víme, že je to důležité, ale přejeme si to dobře propracovat. Takže to bude asi ještě vyžadovat nějaký čas, i když zase ne tolik, protože eh, začátkem příštího roku bychom měli eh, začít eh, s návrhem v této věci. Paní Wallis, eh, k otázkám e-justice a nových technologií. Ano, komise je velice hodně pracuje na tom portálu, je to rozhodně velice praktický nástroj. Ano, vy se ptáte na roli komise Myslím, že komise již hrála důležitou roli v tomto. Ehm, samozřejmě, že se do toho zapojují i členské státy e, z toho technického nebo i právního hlediska. Není to tedy jenom otázka zapojení komise, je to i otázka zapojení členských států, ale přejeme si i nadále přispívat k rozvoji tohoto portálu. Ohledně eh, smluvního práva a práva pro spotřebitele, ano, nacházíme se v, so, v složité fázi, s tím souhlasím bude zajímavé se dozvědět, jak to dopadne s tou směrnicí o spotřebitelích pro spotřebitele, protože tato dvě témata jsou propojená, tedy smluvní právo a právo pro spotřebitele. E, k těm nuceným sňatkům. Tady bych ráda řekla, e, že v rámci komise jsme předložili návrh eh, týkající se násilí proti ženám, tedy, pardon, předložíme v průběhu příštího roku, bude to součást toho balíčku o obětech a a v tomto kontextu tedy uvidíme nebo se zaměříme na to, co všechno je možné učinit, aby se zastavilo násilí vůči ženám. Zda se tedy ta otázka podaří vyřešit, tedy ukončí se násilí vůči ženám, to je zatím velký otazník, není to totiž tak jednoduché. A v první řadě samozřejmě je třeba dokázat, prokázat, že ten snětek byl vynucený a to si vyžaduje rozhovory, které budou zacházet opravdu do hloubky a určitě tedy uznáte, e, že je to ostatně velice složitá, tragická situace pro samotnou ženu. A na evropské úrovni bychom v této věci, tedy z právního hlediska, něco měli udělat, v tom souhlasím. A dále tu hovoříte o, o přeshraniční mediaci my budeme velice pozorně sledovat provádění směrnice o mediaci v průběhu příštího roku. Podporujeme projekty na proškolení eh, zprostředkovatelů prostřednictvím finančních eh, programů. DG Justice přispělo eh, také pro zlepšení mediace online, což je také zase velice důležité, zejména u těch spotřebitelských případů. Děkuji vám, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme paní generální ředitelce. Myslím, že celá diskuse a vývoj v posledních měsících ukázaly, že to bylo dobré rozhodnutí, to jsme také podpořili. V budoucnosti pro oblast eh, vnitřních záležitostí a spravedlnosti máme mít dvě oddělená generální ředitelství a dva komisaře. Dříve mi připadalo, že otázky vnitřních záležitostí byly politicky důležitější a oblast spravedlnosti byla nudná. Nyní máme ten strategick, tu strategickou výhodu, že máme vlastní generální ředitelství a tak naše priority se skutečně mohou pohnout dále. Je zde obrovský nabitý program a myslím, že to jasně ukazuje, že e, jsme se rozhodli správně. E, řešíme totiž témata, která se možná netýkají, která možná nezajímají tolik média, ale jsou velice důležitá pro občany. A tak jsme rádi, že máme novou komisařku a novou generální ředitelku a velice se těším na spolupráci. Výborně, takže můžeme ukončit tento bod. Mnohokrát děkujeme paní Le Bajlové. A nyní se dostáváme k neveřejnému jednání, takže musím přerušit schůzi na pět minut a za pět minut se opět sejdeme, musíme vypnout webstream.